Děkuji. Prosím, posaďte se. Viděli jsme, co držíte v rukou, takže děkuji. Fotografie již byly také pořízeny. Dámy a pánové, poslyšení pana Korvina Mike a podle článku 166 jednacího řádu jsem rozhodl proti tomuto poslanci uvalit sankci za jeho nepřijatelné poznámky o afrických migrantech, které vyslovil během pléna 7. června. Durch diese v důsledku těchto sankcí ztrácí pan se nárok na den diety na 10 dní a bude vyloučen ze všech aktivit parlamentu a jeho orgánů na 5 dní. E, sankce začínají 12. září. Mé rozhodnutí bylo včera předáno panu Korvinovi Mikemu a zároveň dnes mě bylo opětovně řečeno, že dnes dopoledne na plénu pan Korvin Mike opět eh, vyslovil poznámky, které já ještě budu analyzovat a zdá se, že opět byly velice rasistické, takže budu opět vést k uvalení sankcí na pana Korvina Mikeho. Nein, a nyní se dostáváme k hlasování. Budeme hlasovat o situací osob albínů v Africe a v této souvislosti padly ony poznámky pana kolegy. Zejména se budeme zapřívat situací v Malavě, je to, Malavi, je to jmenovité hlasování.